Prvním řečníkem na dvě a půl minuty bude paní Weber. Gracias, presidente. Last month, Mr. Liu Děkuji, pane předsedající. Pan Liu Xiaobo, který je velice známý politickým aktivistem, byl minulý měsíce eh, odsouzen na 11 měsíců. Byl autorem chartou 2008, kterou podepsalo eh, více než 10 tisíc lidí a požadoval velice běžné věci v demokratické zemi. Právo svobodného projevu a právní stát. Eh, následování pana Lušajbo je založeno na základě jeho mírových iniciativ a toto je absolutně v rozporu s mezinárodními lidskými právy a základními svobodami. A proto pan Lušajbo by měl být okamžitě propuštěn a toto bychom také měli požadovat. Kolegové, v minulých letech vztahy mezi EU a Čínou se zaměřovali především na ekonomickou dimenzi, která zastínila také situaci v lidských právech v Číně. Před několika dny poprvé policista potvrdil, že známý právník a také e, nominovaný člen na e, e, Nobelovu cenu byl pan Akmal Šajk eh, není k nalezení a je pohřešován. A my jsme také požadovali, aby nebyl popraven britský občan, ale přesto tento eh, rozsudek byl vykonán eh, je třeba dodržovat mezinárodní závazky v lidských právech. A Přesto podává Čína také eh, svou kandidaturu na obsazení Rady pro lidská práva při eh, OSN. Také v Číně vydala Čína akční plán pro lidská práva, což je pouze cár papíru tato sněmovna, Evropský parlament musí také vážně a konkrétně vyhodnocovat výsledky k eh, dialogu o lidských právech mezi EU a Čínem. Pan Kellen. Gracias, Děkuji. Čína ukázala, že došlo tam k velkému ekonomickému pokroku, ale přitom se také používají metody, které jsou vcela z rozporu s lidskými právy a normami. Například jsme doufali, že olympijské hry budou motivovat eh, čínské úřady k respektování lidských práv, ale stal se opak. Došlo ke zvýšení eh, útoků v oblasti lidských práv. My nyní máme obavy o osud Liu Xiaoba, známého vědce, který eh, podepsal chartu 2008, která požaduje ústavní reformy a zachování lidských práv. Charta, která také podepsali další desetitisíce občanů. V minulém měsíci otci byl odsouzen na 11 let vězení. My nyní žádáme, požadujeme jeho okamžité propuštění a také eh, se vyřadujeme solidárně s občany Číny, kteří požadují demokratické reformy. Děkuji, pane Kelame. A nyní paní Dekajzer dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Eh, naléhavá usnesení jsou vždy ehm, obtížnou věcí, protože často eh, namísto toho, eh, abychom řešili na matraní situaci, se projevuje politická bezmocnost. To naming and shaming, které tady praktikujeme každý měsíc, je tím, to, tím posledním východiskem, kdy dialog a mm, možnosti vyvážení tlaku selhaly. V případě Číny jsem jsme měli v, pro, v, několikrát v roce 2008, v roce 2009 takováto usnesení a nikam to příliš nevede. Já samozřejmě chápu, že je obtížné uřídit přechod k demokracii v této zemi, ale e, pokud se opakovaně uchulujeme k těmto usnesením, tak to znamená, že máme špatný cíl, ale špatné prostředky. Eh, například jsme usnesení o eh, Ujgurech a eh, snažili jsme se odvrátit trest smrti. Já doufám jménem své skupiny, že Liu Xiaobo, který nedávno byl odsouzen za jediné, čeho se dopustil, to znamená, že chtěl demokracii, to je sice strašné, ale není možné takto mm, opakovaně pranířovat Čínu. Mm, je to země, která má stále místo v Radě bezpečnosti OSN, která zažívá růst, včetně demokratického rozvoje, kterou potřebujeme pro boj proti klimatickým změnám. Je to náš důležitý hospodářský partner, a musí to být tedy náš partner. To znamená, třeba říkat pravdu, ale také musíme respektovat Čínu za to, čeho dosahuje. A tento respekt tom usnesení chybí a kvůli tomu eh, moje politická frakce stáhla svůj podpis eh, pod tímto usnesením, eh, i když samozřejmě mě nejvíce leží na srdci otázka lidských práv a moje skupina bude hlasovat pro všechny poznací návrhy, se kterými souhlasíme, Ovšem eh, potom výsledné hlasování bude záviset na situaci právě u hlasování o pozměňovacích návrzích. Nyní paní Veržia. Čína je velká země s bohatou historií a s obrovskou kapacitou rozvoje. Uspořádání olympijských her v minulém roce v Pekingu nepřineslo ty výsledky, v, někte- v něž někteří doufali. Eh, Schopnost Evropské eh, unie vést dialog s touto zemí má eh, mimořádný význam. Je naším, naší povinností, jakožto europoslanců, eh, nahlas říkat, co nám připadá důležité a co není přijatelné. A situace v oblasti lidských práv v této zemi není přijatelná. Případ pana Liu Xiaobo, eh, jeho jediným zločinem je, že žádal demokratické reformy ve své zemi a pod jehož prohlášení se podepsali tak 10 tisíc spoluobčanů, je exemplárním příkladem Takovou to, dosáhnout takovéto mobilizace občanů v zemi, to je opravdu hrdinský čin. Žádáme okamžité osvobození pana Liuxiabo a všech těch, kdo jsou stejně jako on obtěžováni, uvrhováni do vězení za to, že se dopustili jediného zločinu, totiž že hájili lidská práva a především eh, toho základního lidského práva svobody slova. Jak eh, zmiňovali kolegové, nedávno byla provedena, eh, proveden trest smrti na britském občanovi, přestože byl mentálně postižený. Je to poprvé eh, za asi 50 let, kdy byl, byl vykonán trest smrti na evropském občanovi. Svoboda slova je každým dnem dále podrývána. Jak O tom svědčí i e, oznámený krok Google, e, protože jsou stále více narušovaná práva použitelů internetu. Víme, že na žádost čínských úřadů musí provozovatel internetu nastavovat filtry, e, což konec konců určitý čas akceptoval i Google. Ovšem ne, nepřijatelné, aby se vláda dopouštěla pirátství na internetu a bránila uživatelům ve svobodném vyjadřování. Je třeba reagovat. Čínští uživatel internetu musí mít přístup k necenzurovaným informacím. Evropská unie musí podpořit podniky eh, v sektoru internetu, které odmítají žádosti eh, čínských úřadů o provádění cenzury nebo prostě o mm, potlačování lidských práv a narušování práce eh, žurnalistů, jako například v dubnu 2005 u pana Čičao. A závěrem Eh, prosím, abychom nezapomínali na mrtvé z Tiananmenu. Stovky mladých Číňanů v noci z 3. na 4. června 89 eh, tam zemřeli. Uplynulo už mnoho let, je to smutné výročí, které se musíme neustále připomínat a skladat ho těmto eh, mladým obětem. Děkuji, paní Veržia, a nyní na jednu minutu pan Tenok. Pane předsedající, to, že opět v Evropském parlamentu prodiskutováme porušování lidských práv v Číně v případě a, a, a ta, ze strany komunistického vedení v Pekingu, e, to, že toto vedení je odhodláno potírat politický disent. To se domnívám je naše povinnost. Domnívám se, že to dlužíme obětem porušování lidských práv v Číně, jako je Liu Xiaobo, protože většina z nich e, prostě nemá ve světě žádný hlas, proto zde také dnes o tom znovu hovoříme. V roce 2008 jsme panu Hůčia udělili Sacharovovu cenu a to ukázalo světu, jak vážně europoslanci berou porušování lidských práv v Číně. Bereme to vážně, protože Čína je důležitá je um, obrovská, má obrovský vliv ve světě, uh, i vojenský vliv začíná mít. A, a snažíme se budovat eh, vzájemné partnerství na základě vzájemného respektu, vzájemné úcty a doufáme, že tomu do budoucna bude na základě demokracie, lidských práv a právního státu. Eh, můžeme ovšem jedině eh, doufat a doufáme, že se dožijeme dne, kdy toto bude skutečně eh, realitou v, lidové, v Čínské lidové republice. Já jsem vždy vzlížel k Tajvanu a obrovské Indii s demokratickou tradicí, aby Eh, pomohli s demokratizací také v Číně. Děkuji a není na půl minuty paní Hautala. Děkuji, děkuji pane předsedo. U Liu Šabo je velice zajímavé, že se pro něj také vyslovilo a pro jeho podporu se vyslovilo dalších deseti tisíce lidí. A my musíme uznat odvahu těchto lidí. Musíme také připomenout, že Čína sama udělala závazky a chtěla zlepšit lidská práva. Také chce být zařazena Čína do Rady pro lidská práva OSN a pak člověk se opravdu musí upsat lidským právům a jejich dodržování. Čína by pak musela splňovat nejvyšší standardy. Toto jsou vlastní sliby Číny vůči OSN a na to je třeba upozornit. V tomto usnesení se také hovoří o dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou. My chceme být optimističtí, ale výsledek zatím není příliš pozitivní v rámci našich institucí bychom měli popřemýšlet, jak zlepšíme naše strategie, jak přimějeme Čínu k tomu, aby Čína dodržovala své závazky v oblasti lidských práv. Na tom také závisí budoucnost naší vzájemné spolupráce s Čínou. Pak se musíme také ptát, proč vztahy Číny z EU jsou tak nedůsledné. Zde musíme také podpořit komisi, aby byla schválena nová strategie. A nyní za jednotlivé skupiny, za EPP, pan Preda, prosím. Cuvintele nu ar trebui privite ca niște crime, iată ce a susținut slova by neměly být zločinem. To o tom hovoří Lušao ve chartě 2008. To je politický manifest, který podpořili desetitisíce lidí. A právě také za autorství tohoto, této charty byl odsouzen Luchao na 11 let vězení Čína stále více provádí represálie proti eh, obhájcům lidských práv. A další obhájci lidských práv a aktivisté byli odsouzeni na dlouhé tresty vězení. Já se domnívám, že mu musíme také o tomto tématu hovořit na summitu mezi EU a Čínou, tak jak je to formulováno v článku 9. Na stroj dialogu zatím není dostatečný a toto téma by mělo být součástí e, summitu, protože dialog zatím nevedl k pozitivním výsledkům. A nyní pan Balsitis jedna minuta. Děkuji, pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. Evropská unie nyní vyjednává novou rámcovou dohodu, s Čínou, eh, která nastíní další cestu rozvoje hospodářských vztahů s touto zemí. Tyto vztahy jsou velmi úzké, ale nesmíme zavírat oči před opakovaným porušováním lidských práv a nedodržování zásad právního státu. Evropská unie musí posílit dialog mezi EU a Čínou o právech. Eh, dialog, který byl zahájen v roce 2000, eh, se ukázal být neefektivním. EU a zejména vysoká představitelka EU by měla zaručit eh, koordinovaný postup v rámci společné zahraniční politiky vůči Číně a dodržování lidských práv musí být základem pro tuto politiku. Děkuji. Děkuji, pane Balčetesi, a není na 1,5 minuty paní Triple. Als China když Čína dostala olympijské hry, tak jsem také doufala, že se zlepší situace lidských práv v Číně, že Čína tento závazek dodrží. Ovšem během olympiády i po olympiádě se bohužel ukázalo, že nedošlo k zlepšení v oblasti lidských práv, ale ke zhoršení. A nyní dokonce vidíme, poté co došlo k rozsudku na Liu Xiaobo, a poté, co byla zakázána homosexuální párty <clears throat> policií, tak vidíme, že obhájci lidských práv a dizidenti a homosexuálové čelí jakési době ledové. Proto chceme a požadujeme po Číně, pokud chce zůstat uznávaným partnerem v rámci mezinárodního společenství, aby aby přestala vykonávat své historické, historické metody, které se týkají cenzury a kontroly. A zejména to platí pro internet. Tam cenzuru nemůžeme akceptovat, protože základní součástí lidských práv je, že existuje svoboda projevu a ta musí být obhajována všude, protože svob- základní lidská práva jsou opravdu základními práva, právě člověka, ať již v USA, v Číně či v Sudánu. A čínská vláda se s tímto bude muset nějakým způsobem vyrovnat. Já jsem toho mění, že my, jakožto Evropané, v rámci summitu právě proto, že máme zájem o kooperaci v rámci boje proti klimatickým změnám a ekologické politiky a také máme zájem na regulaci finančních trhů, tak z tohoto důvodu musíme jasně říct, že čínská práva musí obhajovat lidská práva. Děkuji a nyní má slovo pan Fontana. Děkuji, pane předsedající. Jeden z nejdůležitějších problémů, který se týká problémů lidských práv v Číně, je skutečnost, že máme tábory nucených prací. To je moderní eh, otroctví a týká se to ovšem evropského hospodářství, protože eh, v Evropě se prodává velké množství produktů, které pocházejí z Číny a které právě vyrábějí lidé v takovýchto táborech je to také důležité pro konkurenceschopnost evropských produktů. Když se podíváme na zkušenosti z USA, tam e, došlo k tomu, že byly zakázány produkty z takovýchto záborů a proto musí Evropa také učinit něco proto, aby takovéto produkty měly alespoň částečně omezený přístup na trh anebo byly zcela zakázány. Potřebujeme tedy také senzibilizovat veřejnost a potřebujeme také, aby všechny výrobky, které jsou importovány, splňovaly stejná e, kritéria, stejné standardy. Je důležité také, aby vždy bylo jasně vidět, kde se jaký produkt vyrobil. Čínské úřady tedy musí dodržovat standardy a normy a lidská práva. A Takovýmto způsobem je důležité, abychom zde měli opravdu zákaz pro dovoz produktů, které jsou vyráběny v táborech nucených prací. Děkuji. A nyní má, děkuji panu Fontánovi a nyní má slovo na jednu minutu pan Milan Scott. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem výstup předseda Evropského parlamentu zodpovědný za lidská práva demokracii. A usnesení se správně zaměřuje na Liu Shao, kdo je autor charty 2008 a já mám také tuto chartu na svých webových stránku, stránkách. Já jsem navštívil Peking naposledy v roce 2006 a od té doby všichni obhájci lidských práv byli uh, zatčeni a také jsou ve vězení. Jsou zde další uh, vězni, kteří například jsou pohřešováni po tři a půl letech ve vězení a e, jsou vězněni a jsou nemocnění. E, Došlo také k dalšímu pronásledování buddhistické skupiny v roce 2005 a toto bylo základem pro zpracování charty 2008. A nyní aktivista eh, Gausha Shane by měl být propuštěn. Evropský parlament se nevzdá požadování svých reform v Číně a v Tibetu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Catch the Eye pouze můžeme připustit dva řečníky, protože ve 12 hodin budeme hlasovat. Paní Korhola, jedna minuta. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Eh, obchodní zájmy byly vždy důležité v rámci našich vztahů s Čínou. Vždy jim byla udělena priorita a proto by bylo možná, aby bylo lepší nyní požadovat více lidských práv. Google byl velice odvážný a ukončil svou spolupráci s Čínou kvůli cenzuře. Google požaduje, aby uživatelé internetu v Číně měli svobodu projevu a mohli si prohlížet stránky v plné míře. A co se týče pana Liu Shaboa, tak zde si myslím, že komise by o tomto případě měla hovořit v rámci dalšího samitu s Čínou. V rámci vyjednávání a v rámci dohod dosazení s Číhou se musíme dosaž, snažit dosáhnout toho, aby vždy byla vždy spojena lidská práva a ekonomické zájmy. Ani na jednu minutu paní Malstr. Nyní jsme několikrát hovořilo o tom, co by mohlo být správné a jak hovořit s Čínou a jak tlačit na Čínu, protože Čína mnoho nerespektuje. Já se domnívám, že my bychom neměli polevit a měli bychom vydržet, vydržet protože naše základní práva jsou také zapsány v základní chartě a my stále musíme eh, obhajovat respektovat lidská práva, ale nemáme nic lepšího. Nejedná se pouze o určité vězně, jedná se také o Gauci Čenga, který zmizel, je pohřešovan a nyní se slýcháme, že spáchal sebevraždu a také další pravděpodobně přišli o život. Nemůžeme akceptovat tuto situaci, když eh, člověk je v Číně, tak vůbec toto nezlepšuje eh, situaci v lidských právech, jak jsme si například slibovali od eh, například olympijských her. A proto bychom měli na tuto situaci stále tlačit. Paní komisařka má nyní slovo. Děkuji, pane předsedající. Evropská unie jednoznačně vyjádřila hluboké znepokojení nad nepřiměřeným trestem uvaleným na prominentního aktivistu za lidská práva Liu Xiaobo. Jde o trest 11 let odnětí svobody eh, za to, že je spoluautorem Charty 2008, což je tedy vzorový dokument pro eh, demokratická lidská práva, reformu v této oblasti v Číně a také byl odsouzen za to, že zveřejnil několik esejí o problematice lidských práv na internetu. Pane předsedající, přikládáme obrovský význam eh, svobodě myšlení, svobodě slova, eh, což jsou uhelné kameny, jak všichni víme, našeho demokratického systému. Eh, trest uvalený na pana Džábo je zcela v rozporu se svobodou slova a s, s Mezinárodním paktem eh, politických a občanských práv, jehož signatářem Čína je. Také jsme mimochodem, pane, pane předsedo, eh, se zasazujeme o eh, ochranu jiných práv, jako o tom hovořila paní Trempl Evropská unie usilovala o to mít pozorovatele v soudní síni během soudního procesu s panem Jobo. Bohužel nám byl odepřen vstup do místnosti a to, myslím, také jasně svědčí o tom, že pan Liu nikdy nedostal příležitost řádně se hájit a že soudní proces s ním nebyl spravedlivý. Evropská unie bude i nadále apelovat na čínskou vládu, aby bezpodmínečně propustila pana Liu, aby e, skončila e, se zvězněním a obtěžováním dalších e, signatářů Charty 2008. Naše politika vůči Číně je politikou konstruktivní angažovanosti v rámci našeho strategického partnerství. V několika případech minulosti jsme uvítali pokrok dosažený Čínou v oblasti sociálních a hospodářských práv a také nedávné zahájení eh, nebo spuštění akčního plánu pro lidská práva v Číně. Na druhé straně existuje obrovské znepokojení, pokud je o občanská a politická práva a vývoj v nedávné době, eh, například právě ty případy, o kterých eh, se zmiňují poslanci v návrhu usnesení. Angažovanost v oblasti lidských práv ze strany EU je op- se vždy znovu a znovu opakuje v rámci našeho, především našeho dialogu o lidských právech s čínskými orgány. Eh, ta poslední schůze proběhla 20. listopadu v Pekingu. Síla našeho vztahu spočívá v možnosti hovořit otevřeně o těchto věcech. V Nanjingu na 12. summitu EU-Čína v minulém roce tady v Nankinku se hovořilo o lidských právech jak během eh, jednání, tak na tiskové konferenci. Pane předsedající, paní Veržia, paní Korholo a paní Korhola eh, se zmínili o kybernetových útocích proti Google. Komise se domnívá, že toto e, opět je e, znepokojivý vývoj, pokud je o svobodu slova v Číně. Samozřejmě úzce monitorujeme situaci. Pokud víme, probíhají průběžné konzultace mezi tímto podnikem, Googlem a čínskými úřady. I nadále budeme obezřetní a a to i v případech, kdy podobné útoky se nebudou eh, týkat evropských podniků. Ráda bych eh, ujistila vaši sněmovnu, pane předsedající, pokud dovolíte, že budeme i nadále upozorňovat na tato témata, to i na nejvyšší úrovni. A budeme připomínat eh, Lidové republice, Čínské lidové republice její závazky, mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a také ústavní záruky v oblasti svobody slova, tak jak je Čína má zavedeny. Vážené poslankyně, vážení poslanci, všichni sdílíme cíl otevřenější a transparentnější Číny, která se řídí mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a spolupracuje s námi na řešení globálních výzev. Abychom dosáhli takového stavu, musíme i nadále pracovat na rozvíjení našeho strategického partnerství. Pane předsedající, dovolte mi zareagovat na otázku paní de Kaiser, která hovořila o popravě eh, Ahmala Šejka, britského občana. Evropská unie eh, co nejsilněji odsoudila tuto popravu a hluboce litujeme skutečnosti, že Čína nerespektovala opakované apely EU a jedné členské země proto, aby ta, tento trest smrti byl změněn na jiný trest. Děkuji, paní komisařko. Zbývá nám ještě jeden bod na programu. A rád bych požádal všechny poslance a poslankyně, aby se v klidu usadili. Nyní přistoupíme k rozpravě o návrhu usnesení o Filipínách. Jako první dostane slovo na dvě minuty pan Provera. Děkuji, pane předsedající. Je smutnou, smutným zvykem,